pracovní skupiny. Takže teď, kolegové, budeme hlasovat. Prosím, připravte si vaše hlasovací karty. Máme sedm, sedm návrhů usnesení k Pakistánu, takže nejprve budeme hlasovat o Pakistánu. To se týká vraždy guvernéra Panžábu Salmana Tasíra. Nejprve odstavec 8 a tak tomu je ústní pozměňovací návrh, který bude prezentován paní Šáke. Děkuji. Jenom velmi stručně, odstavec 8 by měl být doplněn na konci a rozhodli jsme se na úvodce 17 nahradit jednu část věty. To jsou čistě eh, faktické poznámky, které nemění o smysl. Děkuji. Má někdo nějaké námitky? Nevidím. Takže můžeme o tom hlasovat. Kde pro? Proti? Drželi se. Přijato. Teď u odstavce 4 je oddělené hlasování. A pan Tánok má ústní pozměňovací návrh. Ano, já bych chtěl změnit odstavec číslo 14. Opakuje výzvu pakistánské vládě, aby provedla přeskum eh, zákonu proti rouhání, včetně povinného trestu smrti, která je stanovena odstavcem 295c trestního řádu v případě rouhání proti proroku Mohamedovi. Má někdo nějaké námitky? Žádné námitky nejsou, takže o tom můžeme hlasovat. Nejprve první část, kdo je pro, proti, drželi se přijato. Druhá část, kdo je pro, proti. Asi to budeme muset eh, ověřit elektronicky. Můžete hlasovat. Hlasovali všichni, hlasujeme o druhé části. Hlasování u konce. A bylo to jasně zamítnuto. Teď odstavec číslo 15, opět rozdělené hlasování. Část číslo 1, kde pro, proti, drželi se přijato. Část druhá, kde pro, proti, drželi se zamítnuto. A nyní odstavec 17. Tady máme další ústní pozměňovací návrh, který bude prezentován paní Šáke. Já jsem to vlastně přečetla už eh, na poprvé, takže už jsme to odhlasovali. V tom případě můžeme hlasovat o celém usnesení, je pro, proti, drželi se. Přijato. So next item is the vote on six motions for... Dále budeme hlasovat o šesti návrzích usnesení týkající se Brazílie, případu vydání Cesare Batistyho. A předtím, než eh, můžeme hlasovat o usnesení jako celku, tak tady máme jeden eh, pozměňovací návrh, ústní pozměňovací návrh, nebo ne? Paní Angeliny, ne? Tak eh, ne, takže můžeme hlasovat o celém usnesení. Je to jmenovité hlasování. Můžete hlasovat. Všichni hlasovali. Takže uzavírám hlasování a výsledek je eh, přijato. Už A další a poslední bod na našem programu je hlasování o sedmi návrzích usnesení týkající se Iránu, zejména případu eh, Nasrin Satudeve. A opět eh, budeme hlasovat o usnesení jako celku. Je to jmenovité hlasování. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni. Hlasování je u konce. A opětovně i toto usnesení bylo přijato. 79 hlasů pro, někdo proti. Ještě máme několik eh, sdělení. Odůvodnění jeho přijetí a postoj komise. Název bude oznámen v zápise z tohoto zasedání. Tříměsíční lhůta poskytnutá parlamentu k přijetí stanoviska začne běžet zítra, to znamená 21. ledna 2010.